Vážené dámy a vážení pánové, přeji vám všem dobrý den. Dnes dopoledne začneme návštěvou pana velvyslance Tibora Tota. Velvyslanec Tibor Tot je výkonným tajemníkem přípravné komise pro organizaci smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek. A to je samozřejmě pro nás velice důležité a je to aktuální téma, o kterém budeme jednat. Včera jsme již o tom částečně hovořili. E, pane Tibore Tote, již od roku 2005 působíte jako výkonný tajemník, pokud se nemýlím, čili mm, pan Tibor Tote je velice zkušený v této oblasti. E, zákaz e, jaderných zkoušek je velice důležitý a je nutné, aby jej podepsalo 44 států aby toto vstoupilo eh, v platnost a zatím tedy ještě nikoli eh, ne všechny státy tuto, k této smlouvě přistoupily, čili zatím ten proces ratifikace ještě probíhá. Eh, vím, že jste se také, že se také zúčastníte schůzky v New Yorku a velice nás také zajímá, co řeknete o nejnovějším vývoji v Iránu, v Severní Koreji a také o nové iniciativě USA. Čili prosím, máte slovo. Velice děkuji za tento úvod a také velice děkuji za příležitost vystoupit zde v tomto podvýboru. Je to velice mm, vhodný okamžik nebo vhodná příležitost k tomu, abych vám vyjádřil poděkování za podporu, kterou Evropská unie vyjadřuje této smlouvě. Jak již můj kolega zmínil, tak nyní je právě e, velice zajímavá doba. Před týdnem se v New Yorku konala schůzka na vysoké úrovni. E, jednalo se právě o smlouvě o všeobecném zákazu jaderných zkoušek. Tato e, smlouva byla jedním z hlavních bodů celé schůzky. Chtěl bych trochu informovat o tom, k jakému došlo pokroku který učinila tato naše organizace během minulých let a také bych chtěla říci nebo pohovořit o problémech, které nás eh, zřejmě ještě čekají. Budu také hovořit o eh, novým eh, nebo o nových tendencích a pokud bude dostatek času, tak bych trochu ještě uvedl tuto smlouvu do širšího kontextu a také bych rád zdůraznil, proč je tak důležité, aby ta ratifikace proběhla. Dovolte mi nejprve začít některými velice aktuálními informacemi. Počátek smlouvy eh, je v roce 1996. Tato smlouva zakazuje eh, jaderné zkoušky a to ve všech prostředích, ve všech životních prostředích a eh, je to smlouva, která kombinuje určité Eh, ověřovací mechanismy s tím zákazem, čili zakazuje a zároveň ověřuje, že, ty zákazy, že ten zákaz je dodržován. Myslím, že už bylo zmíněno, že zde ta smlouva eh, má 44 stran a je nutné, aby všechny strany tu smlouvu ratifikovaly, než vstoupí v platnost. Toto je možná první okamžik v historii, Eh, kdy taková smlouva eh, nebo kdy tento typ ratifikace probíhá. Co se týče pokroku při přípravě této smlouvy, tak eh, chci říci, že ještě budeme mít později prezentaci. Můj kolega vám ještě podrobněji pohovoří o tom pokroku, ale já nyní zatím začnu hovořit bez vizuálního doprovodu. Co se týče toho eh, režimu ověřování, toho režimu verifikace, tak ten má zajistit to, že zákaz je respektován. A tento režim má tři hlavní prvky. Za prvé, globální monitorování, je to celý systém globálního monitorování, který e, zkoumá jak eh, atmos, vlastně atmosféru, tak i podzemí a tak i prostředí oceánů. To znamená, že monitorována jsou všechna tato tři typy prostředí. A pokud by došlo k nějakým zkouškám, tak ten systém to zachytí. Celkem má tento systém asi 337 zařízení po celém světě. To znamená, že my monitorujeme celý svět, všechna prostředí, to mořské, ehm, podzemní i atmosférické a tento systém by měl zachytit jakékoliv uh, zkoušky. Všechny zvuky, které tento systém zachytí, přímo všechny podezřelé zvuky, jsou odeslány do Mezinárodního datového centra, které je umístěno ve Vídni. A kolem světa nebo na světě je dále dalších asi 250 eh, center, které zpracovávají tyto údaje. Ve Vídni je centrum. Eh, ta, ty údaje jsou zde zpracovány a protože ne vždy mohou být ty, jsou ty zvuky skutečně eh, zvuky jaderných zkoušek. Například nyní došlo k zemětřesení, k tsunami a všechny tyto zvuky nebo všechny tyto různé ozvy jsou zachyceny i tímto systémem. To znamená, my tyto e, zvuky a ozvy analyzujeme a musíme zjistit, zda se tedy jedná o následky zemětřesení, tsunami, anebo pokud jde o nějaké ozvy, které nelze vysvětlit přírodními jevy a ty jsou tedy pro nás podezřelé a zde musíme podrobněji proskoumat, co se stalo. Chci ještě říci, že ty informace, které se zbíhají do Vídně, nebo ty údaje, nejsou tajné informace. My se nesnažíme, aby ty informace jsme si uložili u nás v, agent, nebo v té agentuře někam do šuplíku. Jedná se o e, to, že informace se snažíme analyzovat a předávat v reálném čase. Co nejdříve, jakmile informace obdržíme, tak eh, se snažíme eh, tyto informace analyzovat. Mm, chci právě ještě zdůraznit, že se nejedná pouze o přesuny informací o celém světě, ale o analýzu. Co se týče dalších eh, prvků těchto systémů, tak je to jistá bezpečnostní síť, a která působí jakoby inspekce na místě. Pokud e, je zde nějaká země, ve které došlo k nějakým podezřelým ozvům nebo zvukům, které naše systémy zajistily, tak se do té země zašle skupina e, odborníků, kteří mohou být na to místo vysláni až na dva měsíce. Oni jsou vybaveni příslušnou technikou a mohou přímo na místě ověřit situaci a monitorovat, e, zda nedošlo k nějaké jaderné zkoušce. Co se týče pokroku, který se nám eh, podařilo uskutečnit, tak eh, ten můžeme změřit eh, na základě tedy historického vývoje. V roce 1997 jsme začali s tímto systémem. Už jsem hovořil o tom, že ten systém je velice rozsáhlý. Máme zde po celém světě asi 600 zařízení. A chci zdůraznit, že to je skutečně po celém světě, protože máme například zařízení v Antarktidě, nebo na vzdálených ostrovech, kde třeba vůbec eh, nepůsobí nějaká pravidelná námořní doprava. A mnoho těch zařízení je v prostředích, která jsou velice mm, třeba obtížná z hlediska povětrnostních podmínek a tak dále. A také máme zařízení, která monitorují moře a oceány. Celkem eh, zde pracuje 270 pracovníků kteří působí v centru v té Vídně a potom ještě na těch, eh, okolo těch zařízení eh, těm se věnuje asi 500 lidí v dalších částech světa. Eh, celkově byl připraven určitý plán a zatím již 75 toho plánu, který tedy plánoval ta zařízení, již je splněn. celý systém byl eh, vyzkoušen v roce 2006 a 2008, doš, pardon, 2009, došlo v Severní Koreji ke dvěma jaderným zkouškám. A později na snímcích uvidíte, jak eh, právě ty naše monitorovací stanice zachytily seismické ozvy nebo signály. Celkem to bylo 61 stanic a e, nechci mm, zabíhat příliš do technických podrobností, nicméně těch 61 monitorovacích stanic bylo umístěno po různé, po, v různých částech světa. Co se týče Iráku, tak zde je pro nás důležitý zdroj těch informací, které slouží k ověřování tak je, je pro nás například důležité, zda máme pouze jeden zdroj nebo zda několik zdrojů. Ale když máme 61 monitorovacích stanic, tak eh, je poměrně zajištěna objektivnost toho monitorování a neutrali, neutralita monitorování, protože ty informace má, pochází z mnoha zdrojů. Co se týče eh, těchto zařízení, eh, které slouží pro zachycování seismických ozvů, které jsou 25. května, tak eh, ještě mi dovolte připomenout test jedenou zkoušku z roku 2006, která se odehrála v Severní Koreji. Byla to dost poměrně ma- malý výbuch, asi 0,5 kiloton, kilotun. Zde došlo pouze eh, o jednominutovou eh, vlastně uvolnění vzácného plynu a zachytila ji kanadská stanice asi 7000 km daleko od eh, epicentra toho výbuchu. Čili vidíte, že ty systémy, ty, ta, ta zařízení jsou velice citlivá a dokážou zachytit velice malé testy a to měření právě pracuje s tím, že reaguje na vzácné plyny, které se uvolňují během výbuchu. E, také e, ty, to, tato zařízení, která e, analyzují vzácný plyn, jsou citlivá na povětrnostní podmínky. Celý tento systém monitorování je také podporován takzvaným atmosférickým modelováním. To znamená, že dokážeme s poměrně vysokou pravděpodobností e, předpovědět, jak to měření pobíhá, probíhá. Čili na snímku vidíte, že zde máme několik eh, měření, několik eh, typů monitorování několik platform. Některé ty platformy jsou umístěny eh, v atmosféře nebo eh, a zde vidíte na mapě také model eh, uvolňování. Jednalo se asi o 6 milionů částic. Všechny tyto technické aspekty by nedávaly hlavu a patu, nebo by neměly smysl, pokud by nepodporovaly něco daleko důležitějšího. Jde asi o to, že bychom chtěli umožnit jednotlivým zemím, aby se mohli e, usvědčit o tom, že skutečně existuje zákaz těchto testů pro všechny a ve všech prostředích a že tento zákaz dodržují všichni. Že všichni vědí, čemu dochází. E, abychom se vyhnuli takovým těm nejrůznějším složitým e, postupům, e, které vyloučí potom faleš, falešná hlášení nebo falešná zjištění, protože pochopitelně i ty negativní výsledky by mohly být, nebo falešné negativní výsledky by mohly být problémem, podobně jako mohly být ale i falešně pozitivní výsledky. Eh, během posledních deseti let došlo k 250 jednotlivým případům. Eh, toto je do období 2009. Z těch 250 eh, tisíc jednotlivých událostí došlo ke dvěma událostem, které odpovídají této, eh, tomuto zákazu. To byly ty dvě nukleární exploze. A je potřeba, abychom eh, našli ty dvě jehly v té obrovské kupě sena, abychom tak řekli, to znamená, abychom našli ty dva případy mezi těmi 250 tisíci případy, aby nedošlo k tomu, že bychom je považovali za něco, co neodpovídá realitě. Tímto způsobem používáme všem těm 181 členům eh, naší organizace, eh, včetně takových zemí, jako, je, jako jsou Spojené státy americké. Eh, což je situace velice zajímavá, protože vy všichni víte, že během posledních 8 až 9 let Spojené státy měli jaksi jemnější eh, přístup eh, k této smlouvě týkající se různých inspekcí a tak dále. Současně s tím Spojené státy během posledních devíti let vlastně investovaly do tohoto systému, kromě těch systémů, které mají sami. Toto je systém, který eh, má, má do kterého bylo investováno jedna miliarda nebo jeden milion. 100 milionů dolarů a z toho 22 milionů eh, do toho investovaly Spojené státy. Většina těch monitorovacích eh, stanic eh, je bez, na území Spojeného státu a, a Spojené státy jsou skutečně dnes ochotné vytvořit tuto síť, která poskytuje informace o těchto věcech. Myslím, že to je velice zajímavé protože to ukazuje, že vlastně i ta nejsilnější země, nejvyspělejší země z hlediska technického, eh, má zájem na eh, tomto systému, i když ze začátku nebyla eh, příliš nadšená touto myšlenkou. Další země, tady bychom mohli říct, že nikdo si nedovede představit, že by měl z hlediska vědeckého a technického schopnost eh, vyvinout eh, takový globální systém, takovéto velikosti, který by byl z vědeckého hlediska velice rozlišný a který vyžaduje investice deseti tisíc věd, vědco roku. Ehm, čili kromě toho té jedné miliardy investic, o které jsem hovořil. Prakticky to znamená, že eh, v květnu 2009, představte si, že jste například z, z Kostariky, která nemá žádnou standardní armádu, nemá taky žádné nástroje pro ověřování, ale jsou členy eh, Rady bezpečnosti. A hovoří se tady o tom testu nukleární zbraně v Severní Koreji. Pochopitelně, jestli víte, o co jde, eh, nebo nevíte, o co jde, to je věc, která představuje obrovský rozdíl. Jinými slovy, jestliže vy máte se za rovných podmínek zúčastnit diskuse na půdě Rady bezpečnosti, tak musíte mít tyto informace. Ten systém v podstatě asi hodinu a půl po té explozi um, zajistil, že ta informace byla k dispozici ve 112 zemích a věděli jsme přesně také, jaký byl rozsah tohoto testu, což eh, bylo velice eh, důležité, protože eh, došlo k určitým záznamům seismických změn 5 kilometrů od tohoto místa, 15 až 20 kilometrů Eh, do hloubky. Eh, jinými slovy je vždy potřeba rozlišit eh, signály o zemětřesení a takovýchto testech. Čili všechny tyto informace byly k dispozici už v 9 hodin ráno toho dne, kdy jsme měli na základě těchto informací možnost informovat všechny ty, kteří potřebovali vědět, jaké jsou výsledky z těch seismických monitorovacích stanic, jaký je rozdíl mezi Eh, seismogramem a určitými eh, vzorci, které vlastně odpovídaly eh, této explozi a zaznamenané těmito seismickými centry. Burkina Faso, Rakousko, Kostarika a takové země jako třeba Turecko, Vietnam, Uganda, všechny tyto země vlastně měly úplně stejné možnosti se seznámit s tím, k čemu došlo a to jim umožnilo eh, také si na to udělat určitý politický názor, protože měli k dispozici jasné informace, informace ze zdrojů, které se těší po poře více než 90 zemí. Čili tento systém vytváří rovné podmínky pro všechny eh, Eh, můžeme říct, že vlastně ty okolnosti, které otestovací systém byly poměrně nešťastné, to znamená, došlo k té explozi eh, v Severní Koreji, ale nicméně jsme se mohli přesvědčit, že systém je funkční, je to systém unikátní. Chtěl bych nejprve říci ale, že i ty zákazy jsou unikátní. Vůbec poprvé eh, v historii odzbrojení a nešíření nukleárních zbraní máme k dispozici eh, povinnosti, které tyto věci upravují a které ovlivňují i také eh, arsenál jednotlivých zemí. Já nevím, jestli znáte tu smlouvu o nešíření, eh, ale určitě chápete, jak důležitý je kontext, ve kterém se to odehrává. Jedná se o zákaz, který platí pro všechny, pro všechna prostředí a pro veškeré mm, a v celé, kdykoliv. Další prvek, který je důležitý, je ta povinnost ověřování. Opět tato povinnost, eh, která vůbec poprvé se objevuje eh, ve formě eh, povinnosti v těchto multilaterálních smlouvách. V zásadě platí, že všechno je potřeba ověřovat, což má také určitý význam. Proto také jedna třetina všech těch stanic, které jste viděli na tom prvním obrázku, se nacházejí na území států, které mají nukleární e, zbraně. Takže ty státy, kde, které mají nukleární zbraně, e, se účastní toho systému e, na základě rovných podmínek. Kromě toho do toho systému přispívají, protože je to pro ně eh, relevantní a kromě toho také tyto státy získávají z tohoto systému informace, které potřebují. Ani jeden z těchto států, ani ten největší, by nemohl nikdy eh, vybudovat takovýto systém, který by provozoval sám. Co se týče distribuce údajů, eh, tady se řídíme demokratickými principy, sdílíme informace téměř v reálném časem Eh, toto je opět věc unikátní, eh, která umožňuje eh, zemím mít pocit, že jsou všechny dospělé, dospělé že, že jsou dospělými, zralými členy mezinárodní komunity. Dovolte, abych se teď rychle ještě zmínil o tom, kdy to všechno vstoupí v platnost. Z těch 44 věcí nám ještě devět věcí chybí doladit. To, co chybí, Eh, jsou eh, podpisy Severní Koreje, Pakistánu a eh, Izrael, Egypt, Indonésie, Spojené státy, to také představuje určitý problém pro nás. Dobrá zpráva je ta, a také Irán, dobrá zpráva je ta, že od roku 1997 Eh, kdy jsme měli ratifikaci, ratifikaci z nul, eh, neměli ze žádné země, v současné době máme ratifikováno 150 zeměmi. A musíte se trošičku vrátit eh, zpátky ve své paměti a vzpomenout si, že během posledních deseti let nemůžeme hovořit o tom, že by se jednalo o zlatou éru multilaterálních smluv. V od roku 99 do, do roku 2000 došlo ke 100 ratifikací, čili to byla, to zlatá, to byla ta zlatá éra. Eh, mezinárodní komunita je přesvědčena, že tato smlouva musí vstoupnout, vstoupit v platnost, že eh, slouží svému účelu, protože jak říkám, došlo již ke 100 ratifikacím, e, jinak by země mohly klidně pokročovat dál, i když některé možná měly pocit, že šlapou na paty svých strategických partnerů a ta investice ve výši jedné biliardy e, dolarů, e, ty peníze nebyly investovány proto, že by peníze nevěděli, co s penězi. Naopak investovali to rozumně. Cesta vpřed, eh, která bude vyžadovat těch, tu těch chybějících devět ratifikací. Radě bezpečnosti eh, na základě pozvání prezidenta Obamy eh, hlavy států přijali usnesení 88 1887. Je to usnesení, které hovoří o tom, že cílem je dosáhnout eh, toho, aby tato smlouva vstoupila v platnost eh, co nejdříve. Eh, na této úrovni došlo během 65 posledních let pouze, na, pouze třikrát k takovémuto setkání na této úrovni, k této otázce. Naposledy, kdy došlo k takovémuto setkání, bylo v roce 1996, což může ukazovat, je to tedy jasný, eh, jasná indikace toho, že alespoň v hlavách eh, představitelů vlády Spojených států a Obamy ten eh, cíl je reálný. Otázka je, kolik z tohoto cíle můžeme skutečně realizovat. To pochopitelně bude záviset na přispění vás a všech těch, kteří věří na právo zákona v tom multilaterálním kontextu, eh, kde eh, používáme věci, které jsou stejně transparentní a stejně závazné. Musíme eh, investovat energii do toho, abychom tyto věci skutečně všechny dotáhli do konce. Otázkou je, co se stane v těch zemích, které stále ještě smlouvu neratifikovaly co se může, eh, k čemu může dojít ve vztazích mezi eh, Pakistánem, Indií, k čemu dojde eh, mezi Egyptem, Izraelem, Iránem a tak dále. To všechno bude tedy záležet na tom, jaký bude další vývoj. Chtěl bych říci, že toto je součástí celého toho režimu nešíření těchto zbraní. Pokud se mnou souhlasíte, myslím si, že ta smlouva skutečně již vykazuje určité praskliny na fasádě. Příští týden v tomto kontextu eh, dojde k nové eh, konferenci. Je to režim, který je ze 60. let. Je to jakýsi základ eh, udržení určitého prostředí, kde nemůže kdokoliv chce si vyvíjet eh, nukleární zbraně. uvědomíme si, že žijeme v prostředí po 11. září, žijeme také v prostředí po bomba, Bombaji, po Islamabadu, žijeme v prostředí, kdy eh, zneužití potenciálně nukleárních eh, materiálů a štěpných materiálů by mohlo představovat obrovské problémy, obrovské výzvy pro bezpečnost nejen několika subjektů, ale nás všech. Čili je to součástí tohoto eh, režimu bez této smlouvy, tento eh, model by ještě, tento režim by mohl ještě přežít eh, několik let, ale nemohl by být udržitelný pro delší dobu, protože tato smlouva je fakticky ta poslední linie obrany. Jestliže země, jako je například Severní eh, Koreje se vydá na špatnou cestu, tak toto je přesně ta linie, kterou bude muset překročit. Můžete se zeptat, jaká je role a funkce eh, takovéto smlouvy, toho celého ověřovacího systému, jestliže země je tak tvrdohlavá, jako je Severní Korea. Myslím si ale, že všechny tyto mrstvy eh, jsou důležité, eh, souvisí to s otázkou sankcí a je třeba si uvědomit, že Mezinárodní komita musí být mobilizovaná Musíme vědět, jaká je ta základní referenční hodnota, která nám říká, k čemu vlastně dochází a potom mezinárodní eh, komunita je tak silná, jako vlastně její agregovaná eh, síla. Já si myslím, že tím jsem se dostal na konec své původní prezentace. Velice rád budu reagovat na vaše, reakce, na vaše připomínky nebo odpovím otázky. Děkuji vám, pane velvyslanče, děkuji vám za vysvětlení velmi technického charakteru, které bylo velmi jasné a cené a také za vaše všeobecné úvahy, pokud se týče nešíření jaderných zbraní. Nyní se vezme slovo paní Lozing. Děkuji vám, pane velvyslanče, za toto profesionální vysvětlení eh, celého toho projektu, včetně všech těch politických aspektů. Také vítám rezoluci, o které jste hovořili. Je to rezoluce, která představuje naději, naději, že do tohoto eh, pomalu postupujícího procesu bude vnesena nová dynamika člověku napadá otázka, proč některé země nechtějí podepsat nebo ratifikovat tuto smlouvu. Asi tam budou eh, různá, různé motivy, možná také eh, pohled na oblasti politické a vojenské. Jestliže tady prezident Obama eh, si velice stojí o tuto ratifikaci, tak USA zatím toto neratifikovali a já bych si skutečně eh, přála, aby takové ty eh, nám zpřátelené země, abychom na ně mohli, mohli vyvinout určitý tlak. A já se ptám, proč? Co tam mohou být za důvody, jestli jsou to nějaké specifické, technické, eh, vojenské důvody zatím? A v této souvislosti eh, eh, v této souvislosti jednu otázku, možná eh, se budu vyjadřovat poněkud laicky. Ze strany vojenských kruhů v USA se spekuluje o možnostech použití atomových zbraní. Například od Roberta Kupra, vedoucího generálního direktorátu Nejpravděpodobnějším scénářem by mohlo být to, že by se tedy zaměřovala na zaměřovala tedy na, na bunkry, čili na skrytá skladiště atomových a dalších zbraní. A v, na to je třeba vyvinout novou generaci nových eh, nukleárních zbraní, tak, tak těch mini bomb. A mě by zajímalo, jestli třeba zájem o tyto minibomby eh, se mohl skrývat za tím, že vojenské kruhy v USA eh, se sprotiví politickým postulátům, postulátům prezidenta Obamy. Děkuji, pan Svoboda. Děkuji, pane předsedo. Já jsem před časem měl příležitost tuto agenturu navštívit, poněvadž bydlím nedaleko a e, setkal jsem se s panem Totem a jeho kolegy. Proto tedy mám otázku. My jako Evropský parlament Teď vlastně v poslední době se hovoří o různých kontaktech a návštěvách Spojených států, pokud se týče oficiální společné parlamentní delegace nebo summit USA Evropa tady v příštích týdnech také eh, proběhne. Tady také eh, chceme dospět nějakém usnesení a já doufám, že se nám podaří podpořit eh, tu rezoluci, o kterém tady hovořil pan Todd. My vlastně vidíme, že se tady podařilo vybudovat eh, skvělý verifikační systém, aniž si toho je veřejnost vědoma. A eh, možná, že mnozí tedy jaksi lecos nerozlišují, protože nevědí, že existuje takový monitorovací systém. Já bych skutečně chtěl říct, eh, aby naši kolegové a prostřednictvím tedy také kontaktu s americkými senátory, aby prostě toto eh, podporovali, poněvadž pokud eh, svůj podpis připojí USA, tak to už bude určitý tlak na další země, které prostě bez tohoto tlaku sami od sebe by to asi neratifikovali. Děkuji vám. Pan Weigl. Děkuji vám. Já bych, eh, pane eh, předsedo, byl eh, rád, kdybyste tedy tuto iniciativu dal na náš program. Protože to souvisí vlastně s tím jádrem práce v našem výboru. I když někdy je velice obtížné dozvědět se více o podstatě, o postupu, o pokroku eh, práce eh, v takovýchto organizacích. Já sám jsem byl ambasadorem eh, ve Vídni 10 let a viděl jsem, že tam se skutečně podařilo dosáhnout značného pokroku. Tehdy to byla taková cílová myšlenka, taková značná myšlenka a teď vidíme, že už se jí hodně blížíme. Eh, já myslím, že ten hlavní problém, o kterém hovořila naše kolegyně, eh, stále přetrvává. Je tady určitá skupina zemí, která se nezapojuje do celosvětového úsilí týká se to nejenom šíření jaderných zbraní, ale také válek a dalších eh, druhů nebezpečí, s nimi se potýkáme na globální úrovni. Eh, byl by obrovský úspěch, kdyby se podařilo eh, přimět třeba Izrael nebo Čínu, Irán, Pakistán, aby se připojili k této smlouvě. Já se samozřejmě k vám připojuji ve vyjadřování uspokojení z toho, že Spojené státy eh, poněkud změnili svoji pozici, že je teď eh, taková vstřícnější vůči této smlouvě. A že do rozhodování ve Spojených státech se eh, vrací trošku výběžný zdravý rozum je jasné, Spojené státy mají určitou výhodu. Eh, vy jste to zmínil, tak jako diplomat to samozřejmě nemůžete říct úplně naplno, ale pokud máte pouze data, ale nemáte, jak je interpretovat, eh, tak eh, samozřejmě to nepomůže. Já si myslím, že američané určitě jsou schopni poskytnout dat daleko více než třeba Slovinsko nebo pobřeží Slonoviny. Takže je dobře, že tady dochází k jakémusi skutečnému, reálnému angažmá pro dosahování společných cílů. Nicméně chybělo mi, pane velvyslanče, ve vašem, vaší prezentaci něco o mm, kooperaci s Ruskem, jak se k tomu tedy Rusko staví. Možná, kdybyste nám k tomu mohl něco říct. No a to je vlastně eh, to, co jsem se chtěl zeptat. Děkuji vám. Merci, monsieur. Děkuji vám, pan Galtieri. Děkuji. Děkuji vám za tuto podrobnou prezentaci, která je z nejrůznějších důvodů nenahraditelná. Podobně jako mý předřečníci se domnívám, že jádrem nových nadějí a také vstup, do, eh, tedy vstup v platnost této smlouvy o zákazu jaderných zkoušek, že hodně eh, závisí na postoji Spojených států. Hodně záleží na interních eh, Eh, debatách v Sematu. Pokud se nemýlím, včera to bylo, kdy eh, Obama dostal velmi nepříjemný dárek eh, v, pří, v podobě hlasování o zdravotnické reformě, jestli jo, tedy k tomu je možná něco říci. No a kromě toho ex, na, nastal určitý nepříš dobrý moment. To se týkalo Indie, Pakistánu a americké, eh, americká politika v určité době. A toto je politický problém. A mě by více zajímalo o interních debatách v, v indických, indických a pakistánských elit, jak to tam vypadá, jakým způsobem se reaguje na tady tyto různé přístupy americké vlády. Děkuji. Pane velvyslanče, máte opět slovo. Ano, takže to mám na příští čtyři hodiny o čem mluvit. Já se pokusím to tak nějak eh, spojit eh, a tak, aby to jak si dávalo ucelené celky. Zasněla tady otázka, jaká je situace ve vztahu k dalším zemím, jako je in Izrael, Čína, Pakistán, Rusko. Otázka americké ratifikace a jaké jsou naděje a tak dále. Pan Svoboda eh, se také ptal, co by eh, naši partneři mohli udělat, nebo jak my s ním můžeme pracovat. Tak eh, ta ratifikace eh, je definována tak, že nikdo, ani Indonésie, ani Čína, ani nikdo další nemusí čekat na ratifikaci americkou. Tyto země říkají, že oni by ratifikovat chtěli, ale že až po Spojených státech to jsou eh, politické záležitosti. Oni nicméně skutečně se rozhodli vyčkávat. Eh, v americkém senátu je třeba 67 hlasů eh, pro ratifikaci. Podle toho, co víme, a vy víte možná ještě více, že eh, je tam ještě řada dalších eh, eh, témat, což jsou ty jaksi sociální záležitosti, mm, zdravotní péče, námořní legislativa, zde Senát taky s tom, může chtít spojovat s dalšími tématy a tak dále. Čili je opravdu těžko předpokládat, eh, jak budou senátoři eh, hlasovat a možná ne v souladu s vlastní stranickou linií. Eh, Víceprezident a minister zahraničí, ministrině zahraničí jsou bývalí senátoři, takže oni vědí, jak to v senátu chodí, Eh, do všech podrobností, čili eh, vyznají se v tom. Kromě toho eh, existuje poměrně široká podpora z obou stran, třeba Kissinger a další. To je takové, mm, takový projev toho, že opravdu se tady eh, v eh, té oblasti postojů jaderným zbraním něco hýbá. Eh, když to hovoříme, použijeme slova slova Henryho Kissingera, tak tady respektive když se podíváme na ty osobnosti, které se tím zabývají, tak to nejsou prostě nějací v podstatě byrokraty jako já. Nejsou to žádní naivní lidé. Jsou to lidé, kteří říkají, že eh, nukleární zbraně mají eh, význam a její význam roste tehdy, i když může dojít ke zneužití možná ne úplně těch zbraní, ale jaderné technologie eh, ze strany aktérů menších než jsou státy nebo jiných, než jsou státy nestátních aktérů. A e, toto je přístup e, této skupiny lidí. Na minulém zasedání e, Rady bezpečnosti OSN, tam zasedali také Henry Kissinger a pan Schulz. Což byla ta demonstrace jaksi nadstranického přístupu. Čili e, zdá se, že e, vlivní senátoři McCain, Hoover a další e, se ujali a podporují tyto iniciativu Schulza a Kissingera. Samozřejmě, že to také souvisí s dalšími věcmi, jako je role Eh, jaderných zbraní nebo přeskumy v oblasti šíření a tak dále, eh, kontrola tedy nešíření jaderných zbraní. Existuje studie Národní akademie věd eh, související s touto smlouvou a její verifikací. Já jsem byl před několika dny ve Washingtonu a hovořil jsem tady s touto akademií. Čili zdá se, že prezident se snaží, pak je tam určitá iniciativa eh, ze spodu, z politických kruhů, no a my de facto musíme počkat, jak se to vyvine. Ehm, neměli by, ne, nikdo by se neměl snažit zachovat do domácích záležitostí eh, s tím, eh, aby urychlil vývoj. Tady se skutečně něco děje a co je eh, možno říct, je toto. Eh, de facto Amerika, Amerika eh, vlastně to vnímá jako otázku vlastní bezpečnosti a pokud tedy, nebo toto je věc, která se musí vžít a pokud se vžije, tak já myslím, že to může být úspěšné. A to je vlastně totéž, eh, nebo způsob, jakým je možné postupovat v Indii. Také eh, tady se, my to můžeme dát do kontextu s teroristickými útoky v Bombeji. Eh, jestliže třeba v Pakistánu se bude zvyšovat počet zařízení, které produkují štěpný materiál a v podstatě tak to je, tady dochází k jakémsi regionální, eh, regionálnímu jakoby si eh, regionálním závodům ve zbrojeních. Eh, takže jde o počet zařízení, pak tedy množství tohoto materiálu, to také roste, počet lidí, kteří mají dosah na tuto technologii, ten se také zvyšuje. No a když to uvidíte kontextu eh, těch pompajských událostí a v kontextu, co se může stát v případě tzv. špinavé bomby. Eh, čili to je věc, eh, kterou politici nemohou zcela vyloučit. A jsem Kissinger to řekl, že my prostě chceme jenom redukovat toto riziko a prostě odborávat možnosti zneužití. A to, to, to je vlastně něco, co by si měla promyslet Indie. To eh, prostě, eh, že existují nějaká pravidla pro jaderné odstrašení, ovšem toto je de facto přežitek eh, minulých dobů, dob a Indie má svůj vlastní zkušenost Kargil 2002. Tehdy Eh, ministr obrany v Indii eh, eh, řekl ano, takže Indie se může pustit do, může mít pár jaderných zbraní, ale v tom případě asi přestane existovat Pakistán. Čili toto je eh, souvisí s celou eh, jeho východní Ázií a tak dále. Prostě skrze tuto oblast prochází spousta logistických eh, cest. Čili tady to je třeba, aby tímto vývojem prošla Indie, Čína, Pakistán, další země. A je třeba sledovat vývoj v těchto zemích. Eh, v Indii pan Santana, vědec, eh, v Indii eh, přišel s myšlenkou, že India potřebuje více vodíkových bomb. Ale na druhé straně lidé, kteří měli co společného s atmovými testy z roku 1998, tak ti zase říkají ne, poněvadž obnovení Eh, těchto atomových testů je nebezpečná věc a my to de facto nepotřebujeme, protože podle názoru zaangažovaných vědců ten test eh, prostě splnil svůj účel. A podstatné je, že tyto názory vznikají ne na mezinárodní scéně, ale že to je domácí indická debata. Čili je vidět, že tam dochází k jakémusi myšlenkovému pohybu. Nově se hodnotí situace. Já neříkám, že ten eh, proces je prostě eh, v úplně v nejlepším stádiu, ale prostě něco se tam děje. Něco podobného eh, bude probíhat v Číně. Tam se také hodnotí, nakolik patří a to zbraně do národních čínských zájmů. No a prostě je, existuje interakce a je třeba říci, že eh, v současném okamžiku je možné eh, tuto smlouvu uvést v život pouze s účastí a podporou nejvyšší politické úrovně, znamená předsedu vlády a prezidentu. To je podobně jako v roce 1996, kdy se podepisovala tato smlouva. Nebylo třeba nic vysvětlovat prezidentu Clintonovi, ministerskému předsedovi eh, Majorovi nebo prezidentu Širakovi. Eh, to by, ti lidé byli dopodrobná seznámeni s tímto textem. Podařilo se během rekordní doby tří let tuto smlouvu prostě úplně z nuly eh, dovést do stádia podpisu. A proč? Protože eh, byla tam jasná politická vůle. Čili toto je eh, něco, co bychom potřebovali i teď. A zdá se, že to vzniká. A může to e, ovlivnit další. Třeba byla tady otázka o Izraeli. Izrael e, se dopustil e, vyjádření velice zajímavého v New Yorku, to bylo minulý týden, tam účastnilo se 40 ministrů, včetně izraelského. A Izrael tedy neřekl, že eh, tedy se chystá, že by se stalo to ratifikovat, ale Izrael je signatář. A zaznělo tam to, že pokud ten systém bude jaksi ještě zahuštěnější a jestli eh, regionální seskupení budou fungovat, což nejsou žádné mimořádné podmínky, eh, tak že o čem se uvažuje. No a zabývají se tím teď prostě, eh, jaká jsou očekávání z toho, co se může stát, z eh, americké ratifikace. Hodně eh, je tam tlak na Izrael z strany smlouvy o nešíření jaderných zbraní, která de facto vznikla v tom kontextu Blízkého středního východu. A Toto je poměrně důležité v eh, hlediska mnoha nezúčastněných zemí, tedy na jihu a tak dále. Rusko. Rusko ratifikovalo tu smlouvu. Nemají k dispozici tolik stanic eh, jako v Americe. Čili američané jich mají 95% podle plánu, tedy rusové jich mají asi 60% teprve, čili Rusko ratifikovalo, což je dobře a mohlo by spostočit jako e, vzor pro Čínu, jestliže si mm, tu ratifikaci mohl dovolit Rusko a Spojené státy, tak to by mohl být argument pro Čínu. Co se týče otázky na úlohu jaderných zbraní, nechci vám vnucovat svůj názor, ale chc- chtěl bych citovat slova Henryho Kissingera, který spolu s ostatními řekl, že by chtěl usilovat o totální zákaz. Já si myslím, že to bude obtížné, musíme začít se znovu Start. A mm, pracovat na tom verifikačním systému. Je nutné také pracovat na určitých substrategických prvcích a na snižování arzenálu jaderných zbraní v jiných zemích. Eh, ten celý proces má mnoho různých kroků a prvků a je nutné, abychom je správně kombinovali a teprve ta dobrá kombinace různých prvků nás dovede k cíli. To znamená, je zapotřebí mm, zaujmout určitý komplexní přístup a je důležité, abychom měli tedy také určitý základní krok, od kterého se odpíchneme. Doufejme, že dojde k dalším ratifikacím a doufáme, nebo je nutné, abych, aby se všichni dokázali rozhodnout. Já samozřejmě můžu nabídnout pouze svůj názor, ale myslím si, že během posledních deseti let eh, se toho moc neudálo. A můžeme se poučit z toho, co řekl Obama, Eh, je, je nutné, aby země se, mm, se nechovaly tak, že že, budou, eh, že, že, že se k tomu nebudou vyjadřovat. Je nutné, aby se rozhodli a přistoupili k akci. To znamená, je nutné, aby všechny země zaujaly určitou, nebo aby přijali svou odpovědnost a také, aby se chovali proaktivně. A to v mnoha oblastech. A jednou z těch oblastí je právě ratifikace této smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek. A je to, co říkal pan Svoboda, tak na to chci navázat. Je nutné, abychom spolupracovali se, s parlamenty všech zemí. Také spolupracujeme s mnoha eh, předsedy sněmoven a s různými tedy výbory pro bezpečnost různých eh, parlamentů. Já vím, že vy sami také můžete přispět, můžete zavolat svým protěžkům třeba v Thajsku nebo eh, v zemích jeho východní Asie, v Indonésii. A eh, můžete zavolat svým protěžkům v zemích, které ještě váhají s tou ratifikací a trošku na ně zatlačit, aby eh, se rozhodli. To znamená, že to je ta práce, kterou můžeme odvést všichni my, můžeme být proaktivní můžeme to trošku urychlit. Také jste zazněla otázka pana Hatiereho. Ehm, já chci říci, že naděje umírá poslední, nebo naděje nikdy neumírá. A myslím, že všechny země si uchovají naději i v těch nejhorších časech. Nyní eh, se ta nyní ta situace není tak eh, ošklivá. Můžeme říci, že ta současná situace na tom mezinárodním politickém poli je eh, poměrně příznivá k tomu, abychom mohli eh, tu smlouvu dokončit. Co se týče těch 150 ratifikací, tak to už je dostatečný důkaz toho, že ta organizace postupuje správně ale musíme to ještě dokončit. Musíme přistoupit k těm posledním krokům a já vám ještě, dovolte mi ještě ukázat dva nebo tři snímky, pokud eh, je to technicky možné. Eh, pokud se podíváme, v jakých zemích světa se objevují jaderná zařízení, tak eh, si uvědomíme, že existuje mnoho oblastí, které, ve kterých dochází k dynamické Eh, k dynamickému rozvoji využívání jaderných jaderné energie. Je to třeba Latinská Amerika, Blízký je Střední východ a Asie. Je nutné, aby tam byla určitá, určité politické záruky toho, že jaderné technologie nebudou zneužívány. Co se týče Asie a středního a blízkého východu, Jižní Ameriky, tak tam je právě problém, že mnoho z těchto zemí ještě tu smlouvu neratifikovalo. To znamená, že pro nás je to určitý signál, že eh, nebo chceme říci, že nechceme nějakým způsobem eh, tlumit využívání jaderné energie k mírovým účelům, ale je nutné, aby Eh, tam byla jistá záchrana nebo bezpečnostní síť, že ten jaderný materiál nebude zneužíván. Musíme zajistit, že eh, ta energie, která, nebo ty jaderná zařízení, která pracují v těchto oblastech, eh, budou pracovat spolehlivě a ne, ta, ten materiál nebude zneužíván. Na snímku vidíte ty tmavé eh, plochy, což jsou právě eh, oblasti, kde by ten systém ověřování měl ještě působit lépe a kde by ta bezpečnostní síť ještě také měla pracovat lépe. Velice děkuji, pane velvyslanče, za vaše velice zajímavé odpovědi. Jak říkal náš kolega pan Svoboda, tak eh, ta ratifikace eh, ještě asi bude obtížná a vaše osobní kouzlo k tomu nepomůže. To znamená, je nutné pochopit ty příčiny, proč se země k ratifikaci, nebo proč se některé země k té ratifikaci zatím straní eh, staví vyhýbavě. To znamená pomocí právě té sítě kolegů nebo ostatních parlamentů je možné zjistit, proč, jaké jsou ty důvody, proč některé země zatím neratifikovaly a k tomu by právě Evropský parlament mohl přispět. Nyní se ještě hlásí o slovo pan Nikolaj. Mm, děkuji za slovo. Pane velvyslanče, musel jsem si všimnout, že tato smlouva e, zaměstnala mnoho diplomatů a je zde také vyvíjen určitý morální nátlak. I když Čína a USA by tu smlouvu ratifikovali, tak stejně to pak bude záležet pouze na několika málo zemích. A pouze i malý počet zemí dokáže celou tu ratifikaci zablokovat, protože se zde zde tedy je možné, že by došlo k té blokaci. Je zde také eh, revizní doložka, eh, která se týká článku 14. To znamená, myslíte si, že eh, státy budou skutečně schopné implementovat tuto smlouvu a několik ji pouze ratifikovat? Eh, děkuji. Eh, já se chci omluvit za to, že jsem se nemohla zúčastnit prezentace. Jsem eh, nová poslankyně, ale také jsem, když jsem pracovala co by poslankyně v rakouském parlamentu, tak jsem sledovala vaši práci a vaše úsilí. To znamená, že myslím, že o té situaci trošku něco vím. Jsem velice ráda, že tato diskuse dnes probíhá. A dovolte mi Eh, dva komentáře také i za skupinu zelených. Ve své prezentaci jste používal metafory o tom, o příjemném atmosféře, o příjemném počasí, eh, které nám pomůže vyplout na tuto plavbu, ratifikace. A myslím si, že tím jste útočili na, na tu emocionální stránku a taky e, mě potěšilo, že se domníváte, že my, co by e, poslanci Evropského parlamentu, můžeme ovlivnit situaci v jiných zemích, můžeme navázat kontakty s poslanci zemí, který, které ještě s ratifikací váhají. A velice správně jste podotkl, že je to nikoli pro zájmy eh, naše, ale i pro zájmy těch všech zemí, všech zemí, které eh, jadernou energii používají. Chtěla bych vám tedy pouze vyjádřit svou osobní podporu a doufám, že se vám podaří eh, všechny tyto cíle naplnit. Děkuji. Děkuji, pane velvyslanče. Ano, eh, co se týče těch eh, eh, ustanovení smlouvy, tak chci říci, že ta formule, že to ustanovení tam je. Hovoří se tedy o tom, že je nutné, aby všechny strany tu smlouvu ratifikovaly, než vstoupí v platnost. Samozřejmě, že můžeme spekulovat, že třeba se Severní Koreou je to těžké, že je dost těžké předpovídat, jak eh, se rozhodne. Už jsem hovořil, že je to dost eh, tvrdohlavá země. To znamená, je skutečně těžké um, předpokládat, že Severní Korea to, to, to, to ratifikuje, tu smlouvu. A může se skutečně stát, že jedna nebo dvě země budou držet ty ostatní země v šachu a celou tu ratifikaci zablokují. Ale pokud se podíváme na Severní Koreju, tak e, tato země se snaží mm, vytvořit e, jaderné zbraně, které budou e, kvalitní, ale zároveň budou vlastně mít menší a menší rozměr. Eh, aby to byly takové zbraně, které se dají umístit na různé nosiče. Ale co se týče toho, jak se technologie šíří, tak je dobré, abychom si všichni uvědomili, že zde nehovoříme o tom, že to šíření jaderných zbraní ohrozí pouze určité země regionu. Ale pokud dojde e, k šíření, k volnému šíření nebo k prodeji různých jaderných technologií, tak to je e, fenomén, tak je to nebezpečí, které ohrozí celý svět. Čili měli, ne, nesmíme toto zanedbat, protože jinak to způsobí další e, praskliny této smlouvy. Víme, že jedna země může pokračovat v testech a může to být také země, která navíc třeba prodává určité služby jiným zemím. A ta otázka šíření technologie je tedy velice důležitá. Možná eh, je tedy na místě se zamyslet, zda eh, ta smlouva neměla být eh, vypracována tak, že pro tu ratifikaci stačí menší počet zemí. Možná jsme trošku byli v té době naivní v, té, v, tom, roce, v tom roce 96, protože jsme se domnívali, že všechny země, které podepsaly tu smlouvu, tak ji i ratifikují ale já si myslím, že stále ještě to není, že, že to nebylo naivní a že stále věříme k tomu, že k té plné ratifikaci dojde. Určitě to bude ještě vyžadovat hodně práce a také to, aby se za tu smlouvu zasadili eh, hlavní představitelé všech zemí. Ale stále se vás snažím zde trošku v uvozovkách naočkovat pozitivně myšlenkou, že nikoli, eh, že, že to nejsme my, kdo respektive, že tedy my všichni se na to musíme podílet. A musíme všichni se účastnit toho procesu a každý i třeba malým podílem přispět k tomu, aby ta ratifikace mm, skončila úspěšně. Nemyslím si, že je dobré, abychom se snažili tu ratifikaci co nejrychleji nějak skončit nebo zakončit. Myslím si, že i když ta ratifikace ještě neproběhla, tak třeba ten systém e, ověřování už e, funguje a zde je velice dobrá příležitost, která se netýká pouze ratifikace té smlouvy, ale dovolte mi ještě zopakovat to, co řekl prezident Obama. Eh, řekl, abychom se všichni spojili. A já si myslím, že během dvou nebo tří let je velice dobrá šance. Eh, také americká administrativa eh, je k tomu nakloněná. Otázkou je, aby ty všechny investice přinesly svůj zisk. A myslím si, že právě toto je, eh, nebo ta ratifikace by byla velice dobrým ziskem celé té investice, kterou všechny země přinesly. Když něco investujete a máte potom zisk, tak eh, bychom měli tu, tu příležitost, která je dobrá, eh, nebo tu příležitost, která je vhodná k těmto v uvozovkách investicím, tak bychom ji měli využít, protože tedy, jak se říká, kůj železo dokud je žhavé. Děkuji, děkuji, pane velvyslančem. Eh, myslím si, že tato indoktrinační zasedání bylo velice užitečné, také nám velice pomohlo Pochopitelně budeme rádi, když mezi nás přijdete opět, abyste nám poskytl nějaké aktualizované zprávy o tom, k čemu došlo mezi tím. Jsem eh, přesvědčen, že Evropský parlament v tom může sehrávat významnou úlohu a všechny ty informace, které jste nám poskytl, eh, jsou mimořádně užitečné. Jak jsem již eh, řekl, teď, už teď se těšíme na další příležitost, kdy si vás budeme moci vyslechnout to je všechno pro dnes. Sejdeme se 15. října. Ehm, přijde mezi nás pan Weiss z Evropské eh, agentury pro obranu. Ehm, budeme ehm, eh, pochopitelně hovořit i o Afganistánu 6. Eh, října. A FED bude mít možnost vyslechnout si zvláštního zpravodaje pro eh, tuto oblast. Eh, teď bude pokračovat schůze koordinátorů.